Milé kolegyně, milí kolegové, prosím, usaďte se. Dostáváme se k hlasování. Wir beginnen mit den Abstimmungen. Začínáme hlasovat o společnosti.